Pane Polčáku, máte slovo. Ja, danke, Frau Präsidentin. Das oh. heutige Děkuji, paní předsedkyně. Výsledek dnešního hlasování ukázal, že většina Evropského parlamentu namísto toho, aby diskutovala eh, s ostatními, diskutuje mezi sebou. Dneska jsme tu eh, tedy eh, měli co dočinění eh, s velmi důležitým rozsudkem, který hovořil o tom, že eh, tedy eh, voliči musí mít možnost ovlivňovat politické dění. Do budoucna tomu tak nebude a to ještě více posílí špatnou náladu a otrávenost politikou. Z Německa tím, že tady odpadla ta minimální hranice, mm, pochází pouze sedm poslanců z různých mm, stran eh, v parlamentu. Vzhledem k 750 poslanců, těch sedm poslanců nemůže přispět k destabilizaci parlamentu, nemůže, nemohou ani ohrozit jeho akceschopnost. Moje eh, frakce v každém případě bude e, podnikat veškeré možné právní kroky proti odstranění těchto minimálních hranic. Děkuji. Nicméně v tuto chvíli tedy nehovoříme o reformě volebního e, systému v Evropě, Já bych v tuto chvíli ráda předala slovo panu Pospíšilovi. Děkuji, vážená paní předseda. Já jsem hlasoval proti této zprávě, proti této reformě tohoto práva, protože v Německu například před první světovou válkou měli v podstatě úplně jiný systém hlasování a po Hitlerově nástupu všechny systémy sjednotil. Toto je vlastně stará metoda Eh, postupovat tímto způsobem Hitlera, všechno má být sjednoceno. A proto si myslím, že Evropská unie musí být zničena. Děkuji. Ez nagyon rövid volt. Talán még a kocsi szolgálatnál egy autót is talál. Anderson képviselő úr követ. To bylo velmi stručné. Možná eh, ještě stihnete taxíka, který čeká venku a není pan Anderson. Jste v parlamentu panuje jisté eh, znelíbení nad tím, že eh, systém vypadá tak, jak vypadá, že jsou zvoleni vlastně národní poslanci a my bychom spíše měli volit evropské poslance pomocí evropských kandidátek. Tento návrh eh, má mnoho aspektů, které jdou tímto směrem, například ten návrh ten transnacionálních, nadnárodních eh, kandidátek, nebo návrh toho, že je možné používat i symboly evropských politických stran. Ale o co jde? Jde také o, jde o to, aby se zlepšilo volební právo, ale ono jde také o podkopávání demokracie, o to, že se vytvoří ještě větší jaksi propast mezi voliči a demokracií a poslanci, takže já jsem byl proti. Děkuji. Děkuji. Pan Anderson. A uniós választási reform javaslatot elutasítottam, ehhez számomra elég az indok... Respektive pan Balco, já jsem byl proti reformě volebního práva a to z tohoto důvodu. mandáty poslanců Evropského parlamentu jsou udělovány v rámci různých systémů a Toto vlastně kritizuje rozmanitost v Evropě, ale já jsem rád, že ji mám a jsem rád, že jsme se jí ještě zcela nevzdali. Ovšem, této návrh chce tak sjednocovat Evropu, že mně se to vůbec nelíbí, taková vysoká míra harmonizace, s jednocení a doufám, že k takové situaci nikdy nedospějeme. Návrh chce společnou kandidátku, jeden volební okrsek a e, nominaci evropských špičkových kandidátů jednotlivých evropských stran. Co se zatím vlastně skrývá? To, jak si, že je třeba odstranit v konečném důsledku národní státy. A jako poslední pan Polčák. Děkuji, paní předsedkyně za udělení slova. já se vyjádřím k reformě volebního práva ale chci jenom upozornit že jsem byl přihlášen i na předchozí bod který se týká budoucnosti v letecké dopravě a tam jsem byl eh, předběhnut <laughs> aniž bych byl, eh, aniž byla umožněno se vyjádřit. já eh, chci říci že pokud jde o eh, volební právo tak eh, tuto zprávu paní kolegyně hbnerové a pana leinena jsem podpořil protože jsem přesvědčen že mm, od toho původního aktu od těch sedmdesátých let se doba již vyvinula

takže to je k té reformě volebního práva. děkuji. képviselő úr ne foglaljon helyet mert valóban úgy történt. Prosím vás, vážený pane kolego, abyste si teda ještě nesedal, říká paní předsedající, protože skutečně jsem si uvědomila, že vlastně můžete ještě nyní vystoupit, pane kolego, e, právě k tomu balíčku. Prosím. Děkuji paní předsedající za udělení slova. I k tomu předchozímu bodu já považuji za důležité vysvětlit své hlasování. Já jsem podpořil eh, navržené usnesení eh, i s ohledem na to že v průběhu několika let v evropské eh, letecké společnosti ztratily více než twenty tisíc pracovních míst a to si myslím že je významně zdvižený prst který bychom právě v letecké dopravě měli cítit podle mého názoru je třeba zabývat se zvýšením konkurenceschopnosti v tom leteckém odvětví což ta zpráva naznačuje ale rovněž a to se mi velmi na ní líbilo e, zmiňuje například i odstranění zbytečné zátěže nikoli v bezpečnostních opatřeních ale eh, v těch zbytečných administrativních opatřeních a tam je rovněž několik eh, navržených opatření. z těchto důvodů jsem hlasoval pro tuto zprávu a jsem vám velmi vděčen že jste mi dala možnost eh, vysvětlit proč. děkuji vám. Děkuji, děkuji vám velmi srdečně, děkuji všem kolegům a ráda bych vás informovala o tom, že zápis tohoto zasedání bude k dispozici na počátku příštího plenárního zasedání a bude tehdy taky schválen, pokud nebudou žádné výhrady. Ty